Takže opětně zahajuji zasedání Evropského parlamentu. Zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán. E, existují proti tomu nějaké námitky? Není tomu tak, v tom případě považujeme zápis za schválený.